orgánům Evropské unie v rámci duchu i litery Lisabonské smlouvy. Takže vítám tedy skutečně vstřícnost, kterou projevila komise v této souvislosti. Děkuji, končím rozpravu a hlasovat se bude ve středu o, ve 12 hodin. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat dál a dalším bodem je otázka k ústnímu zodpovězení a týká se to předávání údajů Spojeným státům americkým ze strany členských států na základě memoranda porozumění. Jsou tady dotazy ze strany ALDE, GUE a NGL. Nejdříve má slovo paní autorka, paní Innenfeld. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit stručně. Myslím si, že ústní otázka je absolutně jasná. My v současné době pracujeme na balíčku PNR. Komise připravila tři návrhy mandátu pro jednání se s USA, Austrálií a Kanadou v během, v mezidobí však členské státy však vyjednávají o PNR s USA e, jednotlivě, tak aby například USA měli přístup k naší databázi. Než ta, tento parlament bude moci rozhodnout o dohodě o PNR, musíme znát situaci. Jestliže členské státy se dohadují bilaterálně, zbraně z USA o předávání PNR, tak nevím, co tady v tomto parlamentu děláme. Je mně také bylo řečeno, ale nemůžu si to nějak ověřit, protože bilaterální jednání jsou tajná. Nám bylo řečeno, že možná se to týká PNR e, občanů z třetích států a nebo že se to týká také jmenných údajů e, cestujících, které kteří cestující úplně do jiných destinací. Takže proto toto si musíme vyjasnit. A na závěr, pane komisaři, minulý víkend jsem zakopla ještě o jinou záležitost, o které nic nevíme a která může být také relevantní. Je to program One Stop Security. A zdá se, že komise o tom vyjednává s USA a také s úřadem pro bezpečnost cestující. To by se tý týkalo eh, osvobození amerických cestující od bezpečnostních prohlášek a opačně. Je to zajímavé, protože eh, bezpečnostní prohlídky evropských cestující jsou stále tvrdší a tvrdší. My dokonce musíme platit za ESTA a ve současné době ve stejné době vyjednává komise o zrušení bezpečnostních prohlídek a proto pro americké cestující a proto bychom měli dostat od komise veškeré informace. A proto se ptám, zdali opravdu jsou to USA, které eh, by zavedly tyto eh, prvky, které by umožnily tento program. Je tři lepta. Kolegyně, kolegové, dnes bylo často hovořeno o Lisabonské smlouvě a chci tady říci pozitivní věc. O většina občanů považuje za dobré, že můžeme po Evropě cestovat bez hranic, že můžeme se volně pohybovat po Evropě za účelem vzdělávání, ale my také zanecháváme datové stopy. A nejenom v jednotlivých členských státech, ale jsou zanechány po celé EU. A právě proto je dobré, abychom i v této oblasti, kde se jedná o ochranu dat evropských občanů, měli na evropské úrovni větší pravomoce, protože občané oprávněně požadují, aby jejich data byla všude v Evropě dobře chráněna a aby data nebyla předávána třetím státům. Ale jak my jako EU Eh, já zde jasně říkám, jako Evropský parlament a jako Evropská, tedy jako Rada, máme zabezpečit tuto ochranu, když na jedné straně my jako EU vyjednáváme s třetími státy o předávání dat, o tom, jaké údaje jsou nutné pro jaký účel a jaké ochranné mechanismy jsou nutné pro ochranu těchto dat, jak o tom máme jednat, když současně jedno jednotlivé členské státy jednají s třetími státy o údajích, o kterých nic nevíme, jaké ochranné standardy se zde zaručují, jestli se dávají, poskytují data podvojně, a nebo zdali se poskytují dokonce data, která my vůbec na evropské úrovni předávat nechceme. A možná, že členské státy toto nereagují nerespektují. Jestliže e, členský stát jedná s třetím státem, jak chce e, zabezpečit veškerou ochranu členský stát a může ji vůbec zabezpečit, protože jak může zabezpečit e, členský stát, že budou předávána data pouze občanů jeho státu, protože dochází ke sběru, ústřednímu sběru dat, ke kterým potom mají přístup způsob i jiné orgány. Možná, že moje údaje jsou uchovávány v čle, eh, ve státu A a potom tento stát A se může rozhodnout, že ty, tato data předá třetímu státu. Toto jsme přece nechtěli, když jsme vyjednávali o Lisabonské smlouvě. Také členské státy musí brát v potaz v novou rovnováhu člen, eh, nových institucí a také ochrana dat je evropská evropským úkolem na evropské úrovni musíme dbát na to, aby co možná nejméně dat bylo předáváno dál a toto se nesmí potom řešit bilaterálními dohodami. Děkuji. je Pan Tavares na tři minuty. No Děkuji, pane, paní předsedo, vážení kolegové. My jsme loni několikrát hovořili o ochraně soukromých údajů a bylo řečeno, že pro zajištění fyzické ochrany občanů, kteří cestují letecky, musíme dělat ústupky z hlediska předávání údajů eh, týkajících se osobní bezpečnosti, což má samozřejmě právní dopady. Mám pocit, že začínáme stavět dům a to od střechy. SWIFT, PNR, ale nikdy nezačínáme tím, co je skutečným základem. Musíme nejdříve vědět, jaký má v podstatě Evropa přístup, jak to vnímá a potom to horizontálně uplatnit na všechny partnery, dnes tedy Spojené státy a později Saudskou Arábii, Jižní Koreu, Čínu a další partnery, kteří budou žádat stejné údaje. Samozřejmě, když budeme pracovat fragmentovaně, částečně, Eh, roztříštěně, pak samozřejmě bude to obtížné. Evropský parlament usiluje o to, aby ty věci měly nějaký smysl mezi sebou. Ale pokud se potvrdí, že některé členské státy již vyjednaly bilaterálně určité dohody se spojenými státy o předávání údajů PNR, tak to jistě věci komplikuje. Já si nestěžuji zejména na Spojené státy. Spojené státy jsou našimi partnery. E, celá řada věcí je tam jistě hodna obdivu. Ale lituji skutečně důrazně, že některé členské státy v podstatě narušili takovou tu jednotnou vyjednávací frontu je to neloajální přístup, který podrývá probíhající jednání, podrývá meziinstitucionální dohody v rámci Evropské unie a za těchto podmínek si kladu otázku, jak se nám může podařit dospět k rámcové dohodě o ochraně údajů se, Spojenými státy, jak se to říká ve zprávě kolegy Albrechta a kdo také ví, jaké to asi bude mít další dopady, co brání Spojeným státům, aby později v podstatě vyjednávali s každou z leteckých společností předávání údajů, osobních údajů občanů, aby to bylo předáno v okamžiku, kdy si kupují letenky. To se týká samozřejmě eh, všech evropských občanů. Parlament musí na to reagovat, musí si Spojené státy i komise uvědomit, že pokud je o PNR, Evropský parlament je skutečně velmi bdělý. A jako to už proběhlo pro SWIFT, Evropský parlament má obavu z toho, že eh, by se ty věci mohly tedy použít nesprávným způsobem a proto využije své výsady, aby skutečně byly chráněny osobní údaje občanů. Děkuji, Albrecht, na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já vás žádám, aby komise brala naši otázku vážně, protože tady se jedná o zásadní otázku, do jaké míry má vůbec smysl pracovat na ustanoveních týkající se ochrany dat, když současně za našimi zády, tedy Evropského parlamentu, možná, že i za zády národních parlamentů se jedná o dohoda, které podkopávají tyto standardy. Transatlantická spolupráce spolupráce je velice důležitá, především když se jedná o vytváření e, prostoru práva a svobody. To však nesmí vést k tomu, že prosazování kolektivních bezpečnostních zájmů se bude prosazovat, ale nebudou zaručována základní lidská práva. A to platí také pro ochranu dat v rámci mezinárodní spolupráce. A my jako parlament jsme celá léta říkali, že je pro nás důležité, aby u těchto těchto ustanovení, to například se týká PNR a SWIFTu, tedy u těchto opatření musí platit eh, ochrana dat, která bude individuální. A toto se nerealizuje. A proto my jako parlament říkáme, že chceme je obecné standardy, které budou platit v rámci celé EU a které budou dohodnuty s USA. Já jsem s zpravodajem rámcové dohody EU s USA a je důležité, aby toto neplatilo pouze pro dohody na úrovni EU, ale také pro členské státy. Tady se nalézáme v oblasti dělené kompetence. To znamená, že nadále budou existovat bilaterální dohody členských států s USA. To je v pořádku, jestliže to nepovede k tomu, jestliže společné evropské standardy nebudou snižovány či podkopávány. A o to tady se jedná. A za druhé, v rámci musíme zůstat v rámci platného práva. Podle Lisabonské smlouvy ne, nezabývá se těmito otázkami pouze Evropský parlament, ale je tady také právní rámec, který říká, že jestliže se dělají například evropské normy a standardy, pak eh, do toho nesmí mluvit členské státy. Pak nemůže nastat situace, aby členské státy vedly na tomto místě jednání se spojenými státy, protože to podkopává naši vyjednávací komisi v ochraně dat. A proto já vás vyzývám, aby jste jako komise intervenovali u členských států a také radě sdělili, že tato jednání musí být skončena a také, že musí být vyjasněna právní základ, který platí. Nám je jasné jako Evropskému parlamentu, že Evropská, že EU musí hovořit jedním hlasem a to musí být také jasné komisi. Tato zásada musí platit, e, musíme jednat jedním hlasem a nesmí se vést paralelní dohody na, eh, na základě členských států. Děkuji a nyní za komisi vystoupí paní Damanaki. Já vítám tuto otázku poslanců a chtěla bych hned na samém počátku prohlásit, že komise je stejně jako poslanci citlivá na ochranu údajů našich občanů. Dovolte, abych se tedy na tu věc podívala od samého začátku. Možná víte, že to není nic nového. V srpnu 2007 USA modernizovali program eh, vlastně bezvízového styku, to znamená přijali eh, i určité podmínky, které mají dále posílit bezpečnost. A to se vlastně dotýká všech členských států EU, bez ohledu na to, zda jsou součástí toho programu bezvízového styku nebo ne eh, pokud eh, nějaká země chce vstoupit do toho bezvízového programu nebo chce v něm být i nadále, musí souhlasit s tím, že bude v USA spolupracovat na otázce vymáhání práva. A to se týká především eh, výměny informací v oblasti vymáhání práva. Tento nový předpis eh, znamenal tedy, že EU zvolila vlastně společný přístup. Na základě toho byla zahájena jednání mezi EU a USA o některých podmínkách přístupu do bezvízového styku s USA v těch částech, které spadají pod pravomoc EU. Eh, e Tento takzvaný přístup EU track se týkal zabezpečení cestovních dokladů a zabezpečení letišť. Tyto otázky spadají do naší pravomoce ta bilaterální část, která samozřejmě je také možná uzavírání bilaterálních dohod mezi USA a členskými státy, byla postačující proto, aby se vlastně uspokojily nároky USA v oblasti výměny informací a boje s terorismem. Ty země, které zatím ještě nespadají do bezvízového programu, vlastně musí ty bilaterální dohody uzavírat, protože to je nezbytný předpoklad pro to, aby vůbec do toho bezvízového programu mohly vstoupit. A na Ehm, to je třeba zohlednit. Členské státy, které už jsou, padají do toho bezvízového programu, tak eh, ty, eh, tyto jednání povedou později, takže pro ně to je mnohem jednodušší. Podle informací, které komise schromáštila z členských států, to je jediná cesta, jak ty informace můžeme získat, osm členských států podepsalo memorandum o porozumění s USA, ve kterých se uvádí, že souhlasí, že budou s USA v těchto otázkách spolupracovat. Je to Česká republika, Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta a Slovensko. A tyto země se touto cestou snažily vyřešit problém. Těch osm členských států díky podpisu těchto memorand se mohly zapojit do programu bezvízového styku. To byl vlastně smysl podpisu těch dvoustranných memorand. Komise tedy to chápe tak, že ta memoranda o porozumění sama o sobě neměla být právním základem pro výměnu údajů mezi USA a tím dotyčným členským státem. Uh, ta memoranda v podstatě vyjadřují úmysl obou stran uzavřít konkrétní ujednání týkající se e, výměny údajů a schromažďování údajů. Pokud jde o přesný obsah memorand o porozumění, to e, si řeší členské státy sami. A sem spadají i ty kategorie údajů, které tyto memoranda o porozumění pokrývají. To znamená, pokud Evropský parlament chce získat tyto doplňující informace, musí se obrátit na příslušné členské státy, pokud jde o obsah memorand. Nicméně komise, a tím se dostávám k našim možnostem, komise se ujistila, že USA nebudou požadovat bilaterální ujednání s členskými státy týkající se výměny údajů jména evidence cestujících, tedy PNR. Protože to je otázka, která spadá do pravomoce EU na základě příslušné dohody e, o e, údajích PNR mezi EU a USA. Toto jsme tedy zajistili. A pokud jde o jednání o dohodě mezi EU a USA, v jejím rámci byla, proběhla výměna dopisů, kde se tedy připomínalo, že je třeba vlastně splnit všechny požadavky eh, v těch částech, které se týkají pravomocí EU. Komise jasně uvedla, že tato výměna dopisů, která eh, v současnosti je tedy součástí jednání, neznamená, že bude zajištěn přístup do evropských databází. Děkuji vám a nyní budou hovořit řečníci jménem politických skupiny pro pana Coelho na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, paní komisařko. Já jsem si vyslechl vaše odpovědi a musím říci, že jsem opravdu velmi překvapen. Komise říká na jedné straně, že pokud chceme mít více informací, pak že je třeba, abychom se obrátili na členské státy. Jak tomu máme rozumět? Eh, nemůžeme tomu rozumět jinak, než že komise říká, že nemá žádné možnosti nátlaku na eh, členské státy v této oblasti a zároveň říká, že komise žádala evropské vlády a nebo spíše tedy žádala vládu Spojených států, aby od evropských států nepožadovala určité údaje. Ale jak může v podstatě nemít eh, zde požadavky na členské státy. Myslím si, že to ukazuje na určitou slabost Evropské komise. My jsme skutečně velmi znepokojeni tím, že Spojené státy mohou zcela beztrestně rozdělovat, aby mohli vládnout. A některé členské státy se proto rozhodly eh, pro bilaterální vztahy a tím narušili veškerou evropskou solidaritu. Nicméně je tady určitá snaha o odstranění vlastně odpovědnosti Eh, pokud jde o evropské orgány a jejich vyjednávací schopnosti. Musíme dbát na to, aby na základě bilaterálních dohod nevznikl přístup k databázím. To <clears throat> je skutečnost, že v některých členských státech národní parlamenty nebyly informovány a sám Evropský parlament také nemá veškeré informace na toto téma. To jsou skutečně velmi závažné věci, které eh, ukazují, že máme být eh, čím znepokojeni. Pan Melcer, jedna minuta. Promiňte, omlouvá se pan předseda, nejprve pan Alvaro. Na minutu a půl. Herzlichen Dank. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní komisařce, která zastupuje paní Malström. Vážíme si vašich slov, ale myslíme si, že vycházíme z jiných skutečností, protože tady se toto netýká pouze PNR to, že by se měli také eh, dotazovat tedy například na DNA a na otisky prstů a to prostřednictvím systému v rámci smlouvy PRN. A to je také základní součást evropské politiky. Mně se nejedná o to, eh, že bychom o tom neměli hovořit, mě bychom o tom mohli hovořit, ale mě vadí, že komise ani rada neřeknou Spojeným státům, že tak toto nejde. Nelze bez vízový styk využívat například vůči Rakousku a říci, my vám zrušíme bezvízový styk, jestliže nám tyto data nedáte. Je zajímavé, že jeden členský stát EU ne by nemohl být připraven o bezvízový styk, protože bezvízový styk je poskytován celé EU. A mně vadí, že se nám neřekne, že chceme toto transatlantické partnerství z USA a také chceme ale být respektováni, neboť také my očekáváme, že americká politika, američtí občané nás budou e, respektovat a že toto také v naší našem zájmu bude respektovat a zdůrazňovat Rada komise. A nyní pan Melcer. Pane předsedo, když byl vyjednán kompromis o SWIFTu, tak bylo jasné, že to, co tady bylo prodáno jako ochrana data, že to byl sebeklam Evropanů. A podle mého názoru to nyní máme úředně. Evropský dozorčí eh, kontrolní systém s eh, se neukázal pouze placebo za několik let, ale za několik měsíců. USA jsou dohody jedno. USA ukazují, že mají zájem o e, státy, které e, vlastně před nimi podkleknou. A my musíme také e, akceptovat, že USA již dlouho se dostávali u osobní data z USA a nyní USA se snaží opět získávat prostřednictvím bilaterálních vztahů tato data. Podle mého názoru již nyní musíme tuto noční úmůru ukončit. Eh, Pan Strasser, paní komisařko, dámy a pánové, stejně jako to řekl jeden z předřečníků. Já velice jsem rád, že jste, paní komisařko, přišla mezi nás a já také rozumím tomu, že to není vaše speciální oblast, ale prohlášení komise je mimořádně neuspokojivé. Tady se stalo něco, co já vás žádám, abyste vzala na vědomí. Všechny důležité frakce v parlamentu chtějí diskutovat o principu a my jsme zděšeni tím, abych to řekl velice opatrně, že komise nejedná to bylo tak u SWIFTu. My jsme na posledním plenárním zasedání hovořili o 14 dolarovém vstupním poplatku a o tom komise vlastně jakoby nevěděla. A nyní se kolegyně ptala, co dělá komise, co dělají členské státy a nyní tady slyším, že dokonce se to má týkat jakýchsi priorit priorizovaného postavení Evropanů, jenom některých Evropanů. My chceme vážně hovořit o zásadách s komisí a to principiální znamená minimálně reciprocita. To znamená, že zde nemůže být přístup k evropským eh, datům, ale že se o ně musí žádat. To jsou zásady, to jsou také občanská práva. Občan musí mít právo vědět, jaká jeho, jaké jeho údaje se kde užívají. A zde se musí vycházet samozřejmě z evropského konceptu. My tady slyšíme, že komise vlastně zhoršuje vyjednávací pozici Justice Aids Američané tím, že toto nekoordinuje a že vlastně také sama není aktivní, kdy budou jednání zahájena, kdy bude zahájena aktivita. U SWIFTu na, z nátlaku parlamentu to šlo za měsíc a nyní potřebujeme podobnou aktivitu u PNR a také u obecných dat. Děkuji a nyní eh, Máme tady tři řečníky zapsané v rámci Catch the Eye. Aha, tak Sofie, vy máte nějakou technickou připomínku, jinak nemůžete mluvit, protože nejprve máme postup Catch the Eye.

Děkuji velmi pěkně, pan předsedající, Paní Děkuji mnohokrát. Přenos osobních dat občanů je skutečně velmi citlivá otázka z hlediska občanského, z hlediska lidského. Evropská unie ve vztahu ke Spojeným státům to je samozřejmě zdůvodňováno především naším bojem proti terorismu a eh, ve snaze tedy hájit nějaký kolektivní zájem občanů. Je to jistě ušlechtilý cíl, nicméně mám občas pocit, že ve jménu boje proti terorismu eh, se stále více eh, snažíme připravit naše občany o soukromí. Nechci rozhodně svým vystoupením znehodnotit jednání, které probíhá mezi Evropou a USA. Jsem přesvědčena o tom, že Spojené státy jsou naším nejsilnějším spojencem. Nicméně už ta skutečnost, že Spojené státy vyjednávají i bilaterálně s členskými státy a nejenom s Unii jako celkem, i to má svoji výpovědní hodnotu. Závěrem bych se chtěla ještě zastat těch států, které již uzavřely memorandum. Stalo se to z toho důvodu, že právě tyto země měly vízový vztah se Spojenými státy a protože Unie nejednala jako celek, nezbylo nám nic jiného, než podepsat tato bilaterální memoranda. Ale v každém případě do budoucna doufám, že Unie bude mnohem více vystupovat do popředí oproti jednotlivým členským státům. Děkuji, pane předsedo. Pan Paška na jednu minutu. Vážená předsedající, vážená paní komisárka, jsem... Vážení předsedající, vážená paní komisařka, komisařko, jsem jistě přesvědčen o tom, že terorismus představuje velké nebezpečí pro civilizovaný svět. Ovšem zacházení s osobními údaji pod záminkou protiteroristické prevence se jeví jako nekoordinované a neorganizované. Hlavním sběratelem osobních údajů jsou Spojené státy americké, které sbírají údaje o občanech Evropské unie na základě dohod s Evropskou unii, jakož i na základě bilaterálních dohod s některými zeměmi. Myslím si, že takováto dvoukolejnost by se neměla tolerovat pokud je o osobní údaje občanů Evropské unie, měli bychom to opravit tak, aby nedocházelo k porušování práv na osobní údaje našich občanů nějakými pololegálními postupy členských států. Ve vztahu k USA tedy musíme uplatňovat reciprocitu a musíme trpělivě dohlížet na to, aby pravidla byla přijatelná pro nás, pro Evropany, a aby evropské údaje byly vydávány podle pravidel aby tedy ty údaje o občanech byly vydávány podle pravidel, která platí v Evropě. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní paní Morvaj na jednu minutu. Přijímám, promiňte, vážení kolegové, ty jednominutová vystoupení nefungují tak, že se hlásíte na poslední chvíli. Takže pokud se chcete účastnit tohoto postupu, prosím, abyste se hlásili předem včas. Dělám tady výjimku, protože jsme neměli na seznamu mnoho lidí. Děkuji. Eh, promiňte, eh, pane předsedající, já myslím, že tady polehčující okolnost je to, že tady není přílišné eh, jaksi vzrušení, že by se nějak prali lidé o slovo. Jakákoliv ochrana údajů a jakýkoliv postup, který vlastně porušuje zájmy ochrany údajů, musí eh, být vázán na zcela jasný cíl a měla by tady být eh, skutečně možnost dosáhnout tohoto odůvodněného cíle. A co tedy podle americké strany je ten odůvodněný cíl a jak se předávání osobních údajů eh, jak může vůbec přiblížit k naplnění tohoto cíle. Jinými slovy, jak oni tyto údaje využijí. To je moje první otázka na komisi. A druhá otázka, proč používají dvě odlišné úrovně kontroly, to znamená odlišná úroveň pro staré členské státy a nové členské státy, včetně mé země Maďarska. Proč maďarští občané mají být vnímáni jako nebezpečnější z hlediska eh, protiteroristického boje ve Spojených státech než občané jiných členských států? Bylo to téma, které se nadneslo v jednání, nebo bude se o tom hovořit? Děkuji, allowing me to ask for a clarification on two points. I was uh, rather surprised to... Dovolte mi, eh, abych se zeptala na vyjasnění ve dvou bodech. Byla jsem velice překvapená, když jsem se dozvěděla, že tento program se bude týkat pouze členských států. Uh, Eh, v roce 2007 původně Evropská komise řekla, že má výlučné kompetence v této oblasti a eventuálně, že to souvisí s kompetencemi členských států. Chápu to správně, že Evropská komise změnila názor týkající se kompetencí? Druhá věc, kterou bych chtěla vyjasnit, paní komisařko, vy jste říkala, že v žádném z těch memorand se nehovoří o transferu těchto eh, dat. Já vám, paní komisařko, mohu dát kopii jednoho z těchto memorand, kde se přesně hovoří o těchto PNR. Znamená to, že komise sama vůbec ani neví, co se vůbec děje. Já vám tedy dám určité vysvětlení této situace. Tento parlament se rozhodl, že eh, o těchto dvou smlouvách odloží hlasování, protože jsme si mysleli, že komise bude také eh, tak eh, jako eh, instituce Evropské unie stejně, stejně um, důvěryhodná a já doufám, že nás nesklamete v tom, že i nadále ve, <clears throat> ve vás máme důvěru. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych chtěla říci, Já jsem tady proto, abych vám podala vysvětlení, ale nepřijímám eh, tvrzení, že Evropská komise není citlivá vůči ochraně osobních údajů eh, evropských občanů. Já jsem tady také místo kolegy, aniž bych věděla, eh, o co se vlastně děje. A my všichni v komisi nicméně jsme velice dobře informováni. Já bych sem nepřišla, kdybych nevěděla, o co, se jde, o co jde a my jsme velice citliví vůči ochraně osobních údajů. Teď se podíváme na skutečnosti. Musíme respektovat eh, Lisabonskou smlouvu nebo ne? Co navrhujete? Říkáte, abychom ignorovali radu? Vy vlastně úplně zlehka říkáte, že byste byli rádi, aby evropský hlas byl eh, jednotný v této oblasti, ale mně by se to také líbilo, ale čemu byste dali přednost? Chcete, abychom řekli, že my jako komise máme úplně ignorovat radu? Já bych vás ráda informovala, hovořím o faktech a nikoli o snech, že my už jsme si vyžádali od rady a to není nic nového, vy to ostatně velmi dobře víte. Neboli my jsme vlastně navrhli radě už minulý květen, aby budoucí rámec EU e, Spojené státy státy Eh, pokud eh, se tam vůbec bude hovořit o osobních údajích, pak, že by se to mělo eh, vztahovat také na data členských států. Takže my to vlastně navrhujeme, to všechno, o čem vy hovoříte. A pokud je to dohodnuté, pak samozřejmě se do toho pustíme a půjde o to. Ale když se to nedohodne s radou, tak co navrhujete, abych dělala? Mám se vydat k členským státům a říci jim, že nemůžeme pokračovat? Dobře, já jsem pochopila, tohle je váš návrh návrh a moje odpověď na to je velice jednoduchá. Musíme respektovat Lisabonskou smlouvu. To je vše, co k tomu mohu říci. Teď ještě, počkejte prosím okamžíček. Teď ještě k některým dalším záležitostem. To bylo také strašně zajímavé. Hodně se tady hovořilo o evropské databázi, a co musím tady odpovědět? Musím říci, že členské státy možná, pokud tady budou memoranda porozumění a bilaterální dohody, pak, že budou moci poskytovat údaje o svých státních příslušnících ze svých, ale nebudou to moci dělat z evropské databáze, z prom databáze. To je úplně jasné a řekla jsem to také a také jsem jasně řekla, že jsme požadovali na Spojených státech, že jsme jim poslali dopisy a pořád o tom jednáme, aby se dvoustranné smlouvy nemohly vztahovat na data PNR. To neznamená, že členský stát nemá právo sám si něco dojednat se Spojenými státy, ale toto je stanovisko komise. Proto bych chtěla říci, že velice dobře chápu vaše obavy, ale musíme postupovat před, abychom vyjednali co nejlepší způsob se Spojenými státy a abychom se snažili získat nějaké závazné, eh, závazná pravidla pro členské státy v rámci této dohody. Pak dosáhneme přesně toho, o co jde i vám tak můžeme pracovat. Čili Evropská komise momentálně je v procesu jednání se spojenými státy. Snažíme se o dohodu, která by byla pro členské státy závazná. Opakuje, která by byla pro ně závazná. Proto jsme také požádali radu, aby zajistila, že jestliže se to dohodne a jestliže budeme tedy eh, ochraňovat eh, údaje, musíme to dělat i opačně. Máte nějaký jiný návrh? Vycházíme samozřejmě z právního rámce. Ten musíme respektovat. Já jsem samozřejmě velice ochotná se všechno vyslechnout, ale pokud není takový návrh, tak prosím pochopte, že my, i my se velice citlivě stavíme k údajům evropských občanů, snažíme se je Ehm, chránit, ale také musíme respektovat členské státy i radu. Proto chci říci, že to je věc, která se neustále tahne. Já mám na mysli veškeré vaše obavy a vš- ke všemu se snažím přihlížet. A mohu se obrátit na radu, čili komise se může obrátit na radu a nemůžeme prostě říkat, nemůžeme už se bavit, přestat s někým dalším bavit. Ne, my musíme dále vyjednávat a snažit se aby se dohodla závazná pravidla v našem směru. Děkuji. Eh, paní eh, komisařko, já eh, znám tu věc a dovolte mi jenom, abych zdůraznil jednu věc že prakticky všechny politické skupiny v této sněmovně mají velké obavy, jak se slyšeli. A teď se má znovu dojednat tato dohoda o PNR a pro tento parlament je velice důležité, aby komise k tomu přistupovala mimořádně seriózně ke všem těchto obavách, abychom neměli takový pocit, jako jsme měli v případě SWIFTu, že jak si každý, každý si to dělá nějak po svém. A také už v dřívější diskusi se hovořilo o tom, že taková ta šedá zóna je velice nebezpečná. Kdyby například každý členský stát dal třetí zemi, dejme tomu ta data, která dává do evropské databáze, dejme tomu o Schengenu, pak by to mohlo dopadnout tak, že nakonec členské státy by schromažďovaly všechny údaje v rámci šengenské databáze. Sice by se to potom nezískávalo přímo z této databáze, ale jednotlivě od každého členského státu státu. A jak vy jste také velice správně říkali, my jsme velice rádi a vděční, že komise velice e, výrazně hájí komunitární pilíř v této situaci. Dovolte mi také, abych eh, eh, vyjádřil eh, určité znepokojení a zároveň naději, že se to všechno vyřeší co nejlépe. Prosím, já s vámi souhlasím, že opravdu musíme přihlížet ke všem obavám. Také souhlasím s tím, že skutečně je potřeba si dělat obavy. Já jsem to ostatně od samotného začátku vždy zdůrazňovala a doufám, že mě také rozumíte. Snažíme se v komisi najít právní cesty, které respektují smlouvy a které by nám e, našly řešení pro tento problém. To znamená chránit data, nějakým způsobem využít e, komunitního pilíře pro tuto situaci, ale není to ten jediný pilíř, který máme a to je něco, co já skutečně bych chtěla znovu zopakovat, čili byla bych byla velice ráda, kdyby e, jste si zapamatoval, co jsem řekla. Já chápu vaše obavy. My jsme požádali radu, aby, pokud se nám skutečně podaří eh, chránit eh, všechna osobní data, v naši, tak, a bude to stanoveno také v našich eh, dohodách, tak potom už jsme požádali radu, aby se tím řídila jako něčím, co je závazné. To je jediný právní způsob, jak můžeme pokročit v této věci. Děkuji mnohokrát, tím jsme ukončili eh, rozpravu k tomuto bodu a teď se dostáváme k dalšímu bodu, společná rozprava o rybolovu. Budeme hovořit o zprávě pana Valesy k návrhu rozhodnutí Rady o schválení změny umluvy budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku a zprávu Carmen Fragi Esteves o návrhu nařízení Evropské